So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dann möchte ich heute die Sitzung des Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych zase eh, zahájil jednání našeho výboru. Máme Světový den vody a hned přejdeme k pořadu jednání, ale předtím bych rád sdělil na adresu dánských kolegů, že dánštinu máme dnes eh, k dispozici pouze jako pasivní tlumočení, to znamená, že dánští Kolegové a kolekně mohou hovořit dánsky, ale do dánštiny se nebude tlumočit, je mi líto. Anna Rozbach si vystečí s Němčinou. Dobře, přejdeme k bodu jednání 18 a 19 a k tomu bych chtěl nejprve udělit slovo zpravodajce Lindě McEwen. Lindo, prosím. Ano, děkuji. Eh, nemáme tady mnoho kolegů eh, dnes dopoledne, ale toto téma je nesmírně důležité. Kolegy možná napadne, proč se vracíme k farmakovigilanci. Vždy jsme se s radou dohodli na novém zákoně cirka před 18 měsíci. Ano, je tam velký ruch při vstupu do stálu. Odsouhlasili jsme tedy nový zákon, který zlepšil výrazně bezpečnost eh, farmak oproti minulosti. Nicméně od té doby, co byl zveřejněn tento nový zákon, kolegové si možná vzpomenou, že vznikl obrovský skandál s lékem Mediator ve Francii. Já za chvíli se ještě k tomu případu Mediator vrátím a řeknu, proč je důležitý pro naši legislativu. Ale po tedy tomto skandále ve Francii Evropská komise provedla zátěžovou zkoušku této nové legislativy pro farmakovigilanci a pokud se kolegové vzpomenou, měli jsme tu komisi zastoupenou před pár měsíci, eh, kdy nám prezentovala tuto zátěžovou zkoušku a komise nyní říká, že se domnívá, že ačkoliv ten nový zákon, který jsme přijali, přinesl obrovské zlepšení v oblasti farmakovergance, stále zůstávají některé oblasti, kde je možné dosáhnout zlepšení, situace zlepšit. A já v této věci s Evropskou komisí souhlasím. Je zde určitý omezený, velmi omezený počet oblastí, kde je potřeba provést další změny, abychom, eh, aby tam nezůstaly žádné mezery. Co jsme se ponaučili z případu Mediator bylo, že bohužel ten podnik, kterého se to týkalo, využíval každou skulinku v legislativě, aby zabránil řádnému vyšetření žádné inspekce té drogy. Tak alespoň takový já to mám dojem. Eh, měli, prodiskutovali jsme to, že s těmi zpravodaji, ti jsou stejně jako minule a náš, eh, naše představa je taková, že bychom mohli rychle dosáhnout dohody zde v prvním čtení a poté, bude-li to možné, pouze bude-li to možné, bude záviset na radě, bude to záviset na radě, bychom mohli ty změny odsouhlasit ještě předtím, než ten zákon vstoupí eh, v účinnost, vstoupí eh, v účinnost od 1. července tohoto roku. Tím pádem by bylo možné rovnou tedy takto zavést zákon i s těmito změnami. Já bych byla pro tento postup, pane předsedo, ale eh, musíme to eh, tentokrát nastavit správně, už tam nesmí, nesmí, nesmí zůstat žádné mezery v tom zákoně. Jak měl tedy případ eh, mediator? Vyráběla je francouzská firma Servie, měl to licenci v řadě členských států přes decentralizovaný postup ve Francii, Portugalsku, Lucembursku, Řecku, Itálii a Španělsku. Byla to licence na diabetes typu 2. Na trhu to bylo již dlouho. V roce 88 vznikly obavy ohledně jedné složky toho léku, že možná eh, tedy to má negativní vedlejší účinek, eh, dá to vzniknout určité chorobě. Nicméně ta, tento lék byl velmi často předpisován nejen ve Francii, nejen na diabet eh, typu 2, ale také obecně na lidé, lidi, pro, pro lidi, kteří potřebují ztratit, potřebují zhubnout. V roce 2009 byl ten lék konečně stažen, poté co byly řádně řádně prošetřena ta bezpečnostní rizika. Eh, nějakým, patrně nějakým pěti milionům občanům byl tento lék předepsán. Je to jeden z nejprodávanějších léků, 50 nejpr- nejprodávanějších léků světa. Nicméně ukázalo se, bylo prokázáno to od konce 90. let eh, postupně, že to má eh, negativní dopad na srdeční chlopně a zdá se, že tisícovky lidí zemřely v důsledku uh, užívání tohoto léku. Podíváme se uh, zpět, jak se to, jak to celé vyšlo na světlo v Evropě. Zdá se, že řada lidí v těch regulačních orgánech a ve světě, eh, ve světě farmak měla podezření. Spojené státy stáhly před mnoha lety podobný produkt. Ale v Evropě to takto nefungovalo. Proč? protože když se vrátíme na počátek eh, eh, do roku 2000, počátku do tisíciletí, měli jsme nedostatečně rozvinutý systém farmakovigilance a Evropská agentura pro léčiva neměla potřebné nástroje pro to, aby mohla podniknout kroky proti tomuto léčivu. K čemu tedy došlo v případě mediatoru? Vedla se ta diskuse zejména v Itálii, ve Španělsku, eh, byla zde obava z rizik tohoto léčiva, takže výrobce Servie jednostranně stáhl tento lék, rozhodl se nepožádat znovu o povolení k uvádění na trh ve Španělsku a v Itálii v roce 2003, takže ze španělsko-italského trhu tento lék v roce 2003 zmizel. Další členské, ostatní členské státy byly informovány o stažení tohoto léku v Itálii a Španělsku, ale nepodběhlo žádné vyšetřování Eh, bezpečnostních eh, charakteristik tohoto léčiva. V tuto chvíli je to nastaveno tak, že pokud nějaký, eh, nějaký výrobce dobrovolně léčivo stáhne z trhu, nemusí následovat vůbec nic. Ta firma tvrdila, že to bylo z komerčních důvodů a žádné další vyšetřování neproběhlo. Přestože neformálně se vedly diskuse v té staré pracovní skupině pro farmakovigilanci ohledně bezpečnosti tohoto léčiva. Až v listopadu 2009 nějaký bdělý francouzský úředník v jedné části Francie se zabýval touto problematikou a byly podniknuty kroky ve Francii a ten lék byl stažen. A nyní se vede ve Francii šetření eh, na žádost francouzského senátu a objevily se eh, návrhy, respektive tedy podal rezignaci eh, šéf francouzské agentury pro léčiva a zdá se, nebo objevuje se podezření, že nebyly podniknuty dostatečně rychlé kroky. A co je důležité pro naši legislativu? Podezření zde vzniklo již koncem 90. let a začátkem minulé dekády. A úřady požádali o provedení studie k léku Mediator. Protože když je léčivo uděleno na trh, úřady mohou požádat o dodatečné eh, studie sledující bezpečnost léku. Tato studie byla vyžádána v případě léku Mediator. Myslím, že to bylo v roce 2001. Jenom se to tady zkontroluji. Ano, v roce 2001. Ta studie měla trvat jeden rok. Ano, 2001 francouzská agentura požádala o studii k mediatoru, ale francouzský senát říká, že ta studie byla započata až v roce 2006 a až v roce 2009 byla dokončena a předloženy tedy její závěry a v té chvíli poté byl lék stažen, to znamená až 8 let poté. A to je relevantní pro naši legislativu, protože když komise poprvé předložila návrh k farmakovigilanci, navrhovala, že v případě, že nějaké u nějakého léku jsou takové podmínky, tady eh, je, pro ně platí schvalování nebo eh, v libovolnou část životního cyklu musí být vypracována studie, musí být zařazena na seznam monitorovaných produktů, musí tam být, eh, musí tam být vyznačeno černým trojuhelníčkem na to, co seznamu, tak aby lidé věděli, že u tohoto léčiva sice existuje povolení, lék byl povolen, ale jsou zde ještě určité problémy či otazníky, které třeba dořešit. Parlament podpořil komisi prvním čtení v této věci, ale v rámci jednání s radou se toto oslabilo. A návrh Evropské komise nyní vypadá tak, že bychom měli opět tam nastavit to, to pojitko mezi tím, že nějaké léčivo je na, na seznamu intenzivně monitorovaných produktů a poté tam musí být vypracována ještě ex post po tom schválení bezpečnostní studie. Proč je to důležité? Protože pokud tam má být nějaký černý, pokud tam bude ten černý trojúhelníček, lidé budou vědět, že to je nový produkt, že tam ještě běží nějaké šetření a lékaři, zdravotníci eh, na to budou pamatovat a budou u pacienta dávat pozor na případné nežádoucí účinky a vedlejší účinky. Také, pokud tam bude ten černý trojúhelníček, je to pobídka pro ten eh, podnik, který má vypracovat, pro tu společnost, která má vypracovat studii, aby tak učinila rychle. Není přece přijatelné, aby studie, která měla trvat 12 měsíců, trvala 8 let a za to dobu bylo ohroženo veřejné zdraví. Jak říkám, francouzský senát k tomuto závěru jednoznačně dospěl ve své zprávě. Takže to je jedna z věcí, které chce komise řešit u tohoto nového zákona či nových změn. Chce se vrátit eh, k původnímu návrhu a nastavit tam pojitko mezi seznamem eh, intenzivně monitorovaných léčiv a průběžnými bezpečnostními studiemi. U firmy Servier došlo k tomu, že tedy eh, podnik eh, sám od sebe nežádal obnovení licence ve Španělsku a Itálie, ale jak říkám, nic dalšího nenásledovalo. Tam prostě není žádný mechanismus, aby ty země musely zjišťovat proč. A nyní komise navrhuje automatický naléhavý postup v takovýchto případech. Pokud eh, nějaká farmaceutická firma stáhne z bezpečných důvodů léčivo, pak musí nastoupit naléhavý postup v rámci EMA, Evropské agentury pro léčiva. A myslím, že skutečně jsme měli pravdu, eh, když jsme vyzdvihovali význam výboru pro farmakovigilanci v EMA. Eh, dříve to byl v, v úplně období to byl slabý výbor, neměl mnoho pravomocí u toho nového postupu, pokud tedy z bezpečnostních důvodů je staženo nějaké léčivo výrobcem, pak ten nový návrh komise vypadá tak, že to musí, že to musí projednat eh, experti ve výboru EMA. Eh, protože zatím to vypadá tak, respektive tím bychom tady dosáhli toho, že už nepůjde pouze o neformální diskuse, ale bude to eh, skutečně řádně oficiálně projednáno na rozdíl od toho, jaká byla situace dříve u mediatoru. A já se táži komise, že u toho případu Servie tady je problém v tom, jak já to vidím, že ten podnik řekl, že se tady nepožádal znovu obnovení eh, povolení k uvádění na trh ve Španělsku v Itálii, ovšem uvedl komerční důvody. O tom nyní existují pochybnosti. To je právě ta věc, která, která se diskutuje ve Francii, protože zdá se, že ten podnik to takto formuloval a ne, nepožádal si o obnovení povolení, protože nechtěla aby proběhly nové studie eh, ve Španělsku a Itálii. Takže eh, podnik nyní, výrobce nyní, by měl jasně říci regulátoru, regulátorovi, pokud eh, pokud tedy nechce prodlužovat povolení k na trh, tak, eh, tak by tam měla existovat kategorie, že to tedy není z bezpečnostních důvodů. Toto musí výrobce jasně uvést, jasně rozlišit. Takže já si myslím, že eh, opravdu tyto návrhy, tento návrh komise je důležité, neměli bychom tam ponechat žádné mezery, musíme velmi pečlivě zvážit textaci. Jednání v radě na věci již započala. Rada, pokud vím, se staví neochotně k tomu, čer, k tomu značení černým trojuhelníčkem, ale myslím, že s radou o tom ještě můžeme jednat, až přijde čas, protože to je velice důležitý aspekt, je to vážná věc a já se rady budu tázat, jak tedy zaručíme tu bezpečnost po povolení léku, pokud tak proto nebudeme mít eh, jaksi ten cukřík a byč. Takže pokud rada nebude ochotna přistoupit na tento návrh, co jiného alternativního nabídne, aby určitě probíhaly ty potřebné studie. Takže eh, musíme se dohodnout eh, nejprve výboru, jak k tomu přistoupit, potom dát s radou. Já si myslím, že by bylo užitečné, kdyby kolegové v parlamentu, tady je opravdu důležité téma eh, veřejného zdraví, bezpečnosti, takže bylo by dobré, kdybychom se dohodli společně na pozněcích návrzích eh, k této věci, abychom to zvládli rychle a eh, potom mohli rychle zvládnout jednání se, aby to mohlo být vyřešeno do toho 1. července, kdy má zákon vstupy v účinnost. Takže o toto bych vás poprosila. Pokud já jsem si z toho něco prostě vyvodila a něco se ponaučila, pak to, že potřebujeme řádnou farmakovigilanci na evropské úrovni, nemůžeme spolehat na jednotlivé země eh, v tom, že budou jaksi hlídat trh pro zbytek Evropy a zaručí tak bezpečnost léčiv. Potřebujeme posílený dialog eh, mezi vládami, mezi členskými státy a potřebujeme také posílit Evropskou agenturu pro léčiva. Děkuji. Velice děkuji Lindě McEvernem. Rád bych přivítal hosty, kteří sedí vzadu. Je to 37 žáků z gymnázia, kteří nás navštívili na eh, pozvání kolegyně Elizabeth Morín. Srdečně vítejte u nás a přeji vám sledování zajímavé diskuze. Přejdeme hned k stínovým zpravodajům. Nejprve bych chtěl dát slovo kolegyni Pilar Ajuzo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve eh, bych chtěla říct, eh, jaké, jakým mi bylo potěšením, že jsem mohla pracovat s paní McEwen a s ostatními eh, stínovými zpravodaji na změnách ve směrnici o farmakovigilanci a gratuluji jí k jejímu úvodu. Vysvětlila v podstatě všechno. Jde o e, minimální změnu e, legislativy, která jež teprve vstoupí v platnost a naprosto s ní souhlasím že musíme urychlit celou proceduru, aby až v červnu změna vstoupí v platnost, e, už eh, byla relevantní. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou samozřejmě nezbytné, zvláště kvůli eh, kauze Mediator. Tam jsme viděli eh, nedostatky a je přirozené, že se je nyní snažíme odstranit. Souhlasím s tím, co prezentuje komise. Myslím si, že se na tom rychle shodneme a bez problémů. Není toho mnoho, jak už jsem říkala, a tato legislativa musí eh, vstoupit eh, v platnost. Nicméně chtěla bych eh, požádat komisi, no zeptat se komise na dva body. To první jsou články 1, 2, 3, odstavce 12, kde se říká, že Eh, vlastníci eh, autorizace musí okamžitě eh, informovat všechny členské státy o jakékoliv akci, kterou provádějí v souvislosti v souvislosti se stažením léku. Já bych se chtěla zeptat komise, jestli je to opravdu nutné, aby informovali všechny. Neměly by to být jen členské státy, kde je lék autorizovaný. Je to tedy článek 123 odstavec 12. Každopádně eh, výbor pro posouzení rizik eh, se tímto bude zabývat a všechny členské státy budou potom informovány jím. Podle mě je to administrativní zátěž, která je pro firmy poněkud eh, ne- zbytečná, protože proto, zejména v případě, kde eh, lék není autorizován pro použití v určitých členských státech. Dále bych se chtěla zeptat eh, na článek 107 o eh, naléhavé proceduře a ta se týká kon, omezení kon, kontraindikací a tady se musí automaticky zahajovat procedura v takových případech. A Agentura v tom případě musí do 60 dnů vypracovat eh, vyhodnocení. Eh, já bych chtěla vědět, proč tato eh, akutní naléhavá procedura není dobrovolná. Neříkám, jestli je to tak dobře nebo špatně, ale zajímalo by mě, proč to tak je. Jinak naprosto souhlasím s názorem paní Lindy McEwen a se vším, co řekla. Děkuji. Bude mluvit eh, Petr Líze, prosím. Ano, děkuji. Chtěl bych podpořit vše to, co řekla Lina McEwen a paní Ajuzo. Já bych nechtěl doplňovat žádné pozměňovací návrhy k návrhu komise. Měli bychom pracovat opravdu rychle. Rád bych vyjádřil dvě prozby na adresu zpravodajky a také na adresu komise kvalita farmakovigilance nesouvisí jenom s příslušným legislativním návrhem. Ten bychom neměli také zatěžovat ještě dalšími myšlenkami, ale eh, chtěl bych říci o tom, že hovoříme také o bezpečnosti eh, léku a to může zlepšit celou farmakovigilanci. V původním návrhu komise k oblasti farmakovigilance se Eh, počítalo eh, se zavedením určité faktické skřínky eh, k léčivům a nebyl a byl přijat návrh, že bude tedy tento pozměňovací návrh o skřínce faktu vypuštěn. To bylo projednáváno v radě, ale my jsme to tenkrát na návrh komise ponechali u první svého návrhu paní Lindy McEwen a potom jsme to opět eh, zavedli. Já se domnívám, že je správné, když eh, si eh, pacienti nemusí pročítat celý příbalový leták ohledně všech příznivých i nepříznivých vedlejších účinků. Chtěl bych požádat všechny zúčastněné, aby nedělali tak, jako že byl parlament proti. My jsme o, o tom nehlasovali u prvého návrhu. Eh, Lindy McEwen jsme hlasovali pro, takže zdá se, že komise na tomto tématu pracovala dále a my musíme přemýšlet, jak bychom to mohli vhodně předložit, protože eh, mají-li se pacienti do jisté míry chvíli orientovat, aby nemuseli číst ty tisíce řádků v příbalovém letáku. A za druhé, eh, tím se musíme zabývat i v souvislosti s jinou legislativou, a to je registrace klinických zkoušek. Důležitým příkladem farmakovigilance by eh, byla pro mě diskuze v souvislosti eh, s eh, lékem Biox. Vedlo to k velice závažným vedlejším účinkům oběhového selhání a tak to, tento lék byl s tažen a my eh, nepotřebujeme jenom lepší farmakovigilanci, abychom se něčemu takovému v budoucnu vyvarovali, ale bylo by užitečné, kdybychom měli registraci, povinnou registraci veškerých klinických zkoušek, protože je možné, že se některé eh, negativní výsledky vůbec nezveřejňují a když to eh, dopustíme, tak nebude fungovat farmakovigilance. Proto prosím, abychom do toho začlenili návrh o e, e, registraci klinických zkoušek, abychom vůbec věděli, že se konají takovéto klinické zkoušky a když e, jejich výsledky jsou negativní, aby se nezatajovaly. Chtěl bych požádat, abyste to zohlednili, ale tím nechci ten eh, postup eh, Lindy McEvans nějak zatěžovat. Prosím komisi, aby zaujala stanovisko k tomu, eh, zda je ochotna se tomu věnovat. Děkuji. A nyní hovoří Andrea Sanoni a potom François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já tady mluvím za celou skupinu ALDE i za kolegy, kteří tu dnes nemohou být. Naše frakce je e, pro návrh komise a celým srdcem podporujeme e, přístup paní zpravodajky. E, pokud jde o zátěžový test léků, komise identifikovala díry v zákoně z roku 2010. S těmi je potřeba se vypořádat co nejdříve, abychom měli správný rámec pro e, farmakovigilanci. Důsledkem e, děr v zákoně je e, ohrožení zdraví pacientů a bezpečnosti veřejného zdraví, což znamená, že upravený Návrh musí být přijat rychle, aby mohl být integrován do legislativy z roku 2010, která vstoupí v platnost v červenci 2012. Eh, abych se teď eh, obrátil k samotnému případu Mediator, tak už probíhá soudní řízení ve Francii a budeme si muset počkat na konečný výsledek vyšetřování. Potom uvidíme, eh, jaký dopad jaký dopad bude tato kauza mít na eh, evropské úrovni a potom uvidíme, co eh, komise navrhne dále. Pokud jde o návrh komise samotný, skupina ALDE ho podporuje z velké části, stejně tak i aktualizované ustanovení o nouzových procedurách, tak jak to stojí v textu. Jde tedy o článek 123 odstavec 2 ten byl eh, navržen Evropskou komisí takto. Jestliže eh, společnost se rozhodne přerušit uvádění léku na trh, potom eh, musí být zahájena automaticky nouzová procedura. Děkuji. Nyní bude hovořit Kristel Schaldemos. François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Tedy tato záležitost s, ve Francii. K tomu bych chtěla říci, že e, řízení ještě nebylo ukončeno, ale v každém případě z toho bude velice zajímavá a závažná právní kauza. Dokud nebude tento případ uzavřen, tak jsme upozornili na určité nedostatky komisy eh, ohledně těch zátěžových testů. Jsou to určité nedostatky v koordinaci, když členský stát odmítne schvalování, ale to neznamená, že by se riziko posuzovalo, proto se zdá, že je nutné na evropské úrovni zajistit určitý automatismus a eh, přeskoumat tedy tyto stupně eh, vyvolání alarmu. To bych chtěla říct si na adresu kolegů z EPP, protože se situace mezi členskými státy zlepší, i když to představuje administrativní zátěž. Je to přece jenom nejjednodušší forma šířit tyto informace v celé EU. Druhým problémem je skutečnost, že členové AMM doposud nemysleli vysvětlovat důvody stažení léku z trhu. Eh, paní zpravodajka to již vysvětlila. A nyní po reformě nařízení je nutnost stažení léku zdůvodňovat. To pokládám opravdu za důležité, aby se zvýšila transparentnost. A za třetí máme veřejný eh, seznam léčiv podle článku 23 nařízení, eh, které se ještě dodatečně kontrolují i po schválení léku, musí splňovat určité požadavky a tady je třeba transparentnost ještě zlepšit a je třeba zveřejnit seznam léčiv, které podléhají dodatečné kontrole. Já se domnívám, že se nám podaří Eh, nalézt koncensus s paní McEwen, ale musíme si pospíšit, protože lhůty jsou krátké. Musíme se postarat o transparentnost a eh, efektivitu stávajících systémů a přistoupit k veřejnému seznamu léčiv, které eh, jsou ještě sledovány po schválení k prodeji musíme nalézt nějaké vhodnou úpravu, která zabrání tomu, aby pacienti eh, propadali zbytečné skepsy nebo měli podezření v důsledku posledních událostí pacienti ztráceli důvěru v tento obor a to by bylo zlé, protože zejména ve zdravotnictví eh, v oblasti farmak je důvěra velice důležitá. A tak se domnívám, že to je třeba, že je třeba zkoumat jednotlivé eh, problémy a nevytvářet eh, seznamy, které by mohly působit problémy nehledě na ty eh, mezery, které eh, zjistila komise, eh, je důležité zkoumat tyto případy protože když se léčiva používají pro jiné než léčebné účely, potom tu a priori vznikají určitá rizika a já pokládám za nutné, abychom vyzvali agenturu, aby spolu s příslušnými národními úřady vypracovala pokyny, jak e, je možné e, vypracovat něco pro používání léčiv mimo AMM, aby nedocházelo ke zneužívání povolování léčiv, ale současně abychom eh, umožnili určitou flexibilitu, aby bylo možné eh, odhalovat eh, nedostatky v léčebných postupech. Je to důležitá otázka. A já s radostí o tom budu ještě jednat s, s paní zpravodajkou tuto otázku nemůžeme eh, vyřešit rychle, ale možná za několik let. Děkuji paní Krostetní, paní Kristin Šaldemus a potom paní Hybner. Děkuji, pane předsedo. Eh, zaznělo tu už mnoho eh, dobrých věcí, takže budu poměrně stručná. Podporuji Lindu McEwen a její návrh, myslím si, že je dobrý, ale zvláště jsem proto, že musíme eh, mít ten čer, černý trojuhelník u léku, protože zvyšování povědomí mezi pacienty a lékaři je velice užitečné. Eh, poskytlo by nám to také užitečné informace o určitých vedlejších účincích, což ještě výše eh, zvýší bezpečnost pacientů. Takže já si myslím, že stojí za to vést ten boj s radou a jsem si poměrně jistá, že dosáhneme dobrých výsledků, protože spolu souhlasíme v tolika různých věcech. Děkuji. Děkuji. Další bude, bude mluvit paní Hibner. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se zabýváme velice důležitým tématem, dohledem nad lékařskými produkty, Mají to být léčivé produkty, tak jak už navrhuje jejich název, nemají to být škodlivé produkty a je nutné, abychom my skombinovali eh, eh, dobu léčení a dobu reakce, dobu, po kterou uvidíme, dobu za kterou uvidíme nějaké účinky. Eh, uvedení na trh se v některých případech, v některých státech konalo ještě předtím, než se efekty dostavily. A právě proto si myslím, že tu dnes e, diskutujeme o tomto problému. Je to nezbytné jak pro pacienty, tak pro lékaře. Lékař, když předepíše určitý lék, tak e, očekává příznivý účinek a ne komplikace. a neočekává, že bude muset e, například odkázat pacienta k jinému specialistovi aby ho vyléčil z nemoci, kterou mu přivodil vedlejší účinek léku, který ten lékař sám předepsal. Proto musíme poskytovat rychle informace, a to nejen zemím, které vpustili určitý lék na trh. Možná, že v některých zemích se jedná o uvedení léku na trh a tam si nejsou vědomi různých nepříznivých účinků, anebo možná jsou právě v procesu stahování Eh, léku z trhu. Proto je nutné včas šířit informace a já si myslím, že agentura by měla sbírat všechny informace o nepříznivých účincích eh, od lékařů. Od lékařů eh, Lékaři, kteří jednají s pacienty, kteří je léčí, by měli vidět ten celkový obraz a e, vědí, když nějaký lék opakovaně e, škodí zdraví. A takovou informaci by měla získat agentura a měly by být uvedeny v chod určité pojistky. A doktoři a pacienti by poté měli se dočkat nějaké zpětné vazby. Jak říkala Linda McEwen, tak e, měli bychom předávat tyto hrozby, ale tak, abychom nevzbudili paniku mezi pacienty. Lékaři se někdy musí rozhodovat, eh, chtějí-li zachránit eh, v život. Někdy eh, mu proto musí podat lék, který není ideální a do určité míry může být škodlivý pro nějaký jiný orgán, dejme tomu. A tento systém včasného varování tedy musí být zřízen tak rychle, jak to jen bude možné. Protože každý den může znamenat smrt dalších pacientů, nebudou-li si včas vědomi toho problému. Já bych eh, se nespoléhala na rozhodnutí pacienta, pokud jde o užití konkrétního produktu, protože pacienti nemají potřebné znalosti. Musíme spolupracovat eh, s kontrolními úřady a s eh, lékařskými experty, kteří poskytnou potřebné informace. Děkuji. Děkuji. Nyní bych chtěl udělit slovo eh, komisi. Patricia Bunko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nebudu zabíhat do detailů eh, důvodů, proč komise předkládá tento návrh, protože vidím, že ty důvody jsou všem známé a jasné. Identifikovali jsme problém, provedli jsme zátěžový text a teď eh, se zabýváme tím, jak vyřešit, jak zaplnit ty díry v zákoně, které jsme objevili. Eh, ty se jasně odrážejí v několika eh, projevech, které jsme tu dnes slyšeli. Podle mě jsou tu dva body, ke kterým by mohla komise poskytnout bližší vysvětlení, pokud jde o jejich motivaci. Je to Eh, potřeba, o, potřeba informovat eh, všechny členské státy o úmyslu nepožádat o obnovení licence pro ten určitý trh. A druhý bod se týkal eh, toho, proč by proč by se měla spustit eh, nouzová procedura automaticky v případě eh, v případě nové kontraindikace nebo omezení indikací. Pokud jde o první otázku, proč by firma měla notifikovat všechny členské státy? Zohlednili jsme eh, to poměrně pečlivě a došli jsme k závěru, že v takovýchto případech je důležité, aby si všechny členské státy byly jisté, Eh, že mají informaci. A i když nemají na trhu ten konkrétní produkt, tak možná mají eh, jiný produkt, který obsahuje stejnou ingredienci. Proto by si měly být členské státy jistý tím, že nevzniká další díra eh, v zákoně tím, že, se, že dochází k určitému úniku informací. Nicméně e, my se domníváme, že nejlepší způsob, jak zacelit všechny díry a vyhnout se e, dalším problémům za několik měsíců nebo za několik let, je takový, e, když zajistíme, aby informace byla dostupná všem. A když to ten členský stát nezajímá, tak je na něm, jak s tou informací naloží. Je nicméně faktem, že Eh, aktivní ingredience určitého léku je podobná eh, ingrediencím jiných léků, nebo existují eh, výrobky s velmi podobným zaměřením na trhu. Proto si myslíme, že všichni by měli být informováni, i když se jich určitá konkrétní, určitý konkrétní výrobek netýká. Pokud jde o to, proč se spouští automatická procedura, dojde-li ke snížení dávky nebo objevení nové kontraindikace nebo omezení indikace, tak eh, tyto tři události eh, mohou mít velice závažné následky. A proto jsme považovali eh, za nutné, aby schom za nedlouho neobjevili další díru v zákoně. Považovali jsme za nutné, aby tyto události byly hodnoceny na evropské úrovni, abychom tak zajistili, že všichni jsou na tom stejně. To jsou tedy eh, dva body, které dle mého názoru si žádali eh, reakci a vysvětlení z naší strany. A eh, jinak beru na vědomí vaši podporu pro návrh komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Ponko. A než dám závěrem slovo paní Linda, tak potom ještě eh, mohu říci, že dánské tlumočení máte opět k dispozici oběma směry. A teď dávám slovo Lindě McEwen a musíme si ještě objasnit, co to můžeš říci ty, Lindo? Že jaké bude hlasování ve výboru? Bude to 8. květen nebo 30. květen? Máme eh, hlasovat rychle tedy nebo později, možná eh, co se týče termínu, já doufám, a jak jsem naslechala eh, kolegům, budeme mít jednání stínových zpravodajů, takže myslím, že to můžeme rozhodnout příští týden. Chtěla bych se ujistit, aby ta formulace byla v pořádku, protože to musí být zcela jasné, zda je to stažení léku z bezpečnostních důvodů důvodu. E, společnosti tvrdí, že je to z komerčních důvodů. A potom e, je to válka právníků, ti jsou velice mocní, tak nechceme, aby nastala situace, že lidé budou říkat jednu věc, ale všichni na světě budou vědět, že ke stažení došlo e, z jiných důvodů. Víme, že tady je takováto mezera a takže se nedomnívám, že bychom tu měli nějaké podstatné změny. Tak se můžeme na tom domluvit. Já předložím eh, k překladu zprávu ještě před velikonocemi. Eh, velikonocem a můžeme hlasovat velice rychle. Čím dříve bude hlasování tady, tím eh, dříve se tím bude moci zabývat rada. Já vím, že to má určité obavy. Možná to nepůjde tak rychle, jak jsem se domnívala, protože spochybnují ještě některé otázky v souvislosti s tím intenzivním monitorováním, s tím černým trojuhelníkem co se týče toho, co říkala paní Ayuso. Je to ta záležitost, proč všechny členské státy, proč nejenom ty, kde je lék na trhu. Já se domnívám, že ta společnost je stáhne eh, z trhu v jedné zemi do provolně, ale zase je uveden trh v jiné zemi. Nevíme, co se stane v budoucnosti. Myslím, že je to malé administrativní zatěžování, aby všichni měli tyto informace a Eh, já si myslím, že se o tomhle nepovede příliš velká diskuze v radě. A potom ten urgentní postup, opět ta formulace komu komise se týká bezpečnostních opatření. My víme, že někdy eh, i bezpečné léky se stahují z komerčních důvodů a my nechceme zahajovat eh, urgentní postup, ale pokud je zpět s bezpečnostními eh, pochybnostmi, pak by to mohlo být eh, užitečné, pokud to necháme na jejich uvážení jako u mediátoru tak se eh, eh, opravdu eh, konaly úvodní diskuze, ale nic se nedělo a to my nemůžeme dopustit. K tomu, co říkal Peter Líze, ta black box, já už vím, jak se o tom diskutovalo, dívám se na stínové zpravodaje, já jsem podporovala black box a celá řada pacientských organizací říkali, že pro někoho je něco důležité, pro jiného pacienta zase ne. A možná nám to komise neřekne teď, eh, možná jindy, ale eh, bude se zabývat příbalovými eh, letáky. Myslím, že to bude příští rok. Musím ověřit ta data. Myslím, že se budeme tedy zabývat příbalovým letákem, až komise předloží návrh. My jim to připomeneme k těm klinickým zkouškám. Ano, to beru jeho radu, on je mnohem větším expertem než já. A co se týče toho černého trojuhelníku. Myslím, že máte e, pravdu. My nemůžeme nahánit strach pacientům, ale v současnosti se prudce snížila důvěra pacientů v léčiva. Máme tento e, případ, případ implantátu, e, prsní implantáty, ale jak jsem hovořila včera, je to také záležitost čelních implantátů, eh, takže to eh, je legislativní postup v Evropě. Máme-li obnovit důvěru, tak musíme učinit nějaké kroky. My jsme podpořili návrh komise v parlamentu a tento návrh byl takový, že jakákoliv léčivo, které se má eh, zkoumat eh, z hlediska bezpečnosti po schválení eh, uvedení do prodeje, musí mít tento černý trojuhelník. Bylo to přijato, komise to přijala, ale musím se nad tím ještě zamyslet. Možná, že jsme se měli držet našeho původního návrhu. Když se podíváme na počet léčiv, kterých by se týkal ten černý trojuhelník, ale e, my chceme, aby lékaři e, to vysvětlovali pacientům, o to hovořila paní Hypnerová. E, je to analýza přínosů. Pacienti by měli vědět, že léky mohou mít vedlejší nepříznivé účinky, takže mají diskutovat s lékařem, který nemá jenom rozdělovat léčiva potřebujeme mít informovaného pacienta, aby se zúčastnil tohoto procesu farmakovigilance s eh, zdravotníky. Musíme tedy zajistit, aby nenastala taková situace, kdy farmakologická studie bude provádět eh, studie celá léta, i když by to měla být jednoroční studie, to už si nemůžeme dovolit. A já jsem přemýšlela, eh, jistě provádějí se studie, lidé jsou za ně odpovědní, tak to bychom tedy měli zajistit, aby byli za to zodpovědní. O tom musíme ještě diskutovat a potom eh, eh, používání of label Já jsem o tom slyšela, ale já e, e, e, chápu, že potřebujeme takové to využití v některých oblastech. Nemůžeme to v každém případě zastavit, jak to někteří lidé navrhovali, protože to musí posoudit zdravotní experti. Vím, jaké to bylo ve Francii, tam se zkoumalo předepisování těchto léčiv. Já nevím, zda eh, se provádí monitorování předepisování léčiv v naší zemi. Ano, eh, úřady sledují, jak eh, lékaři předepisují léčiva a Vesně se předepisovali pro ty, kteří chtěli eh, zhubnout eh, pro eh, osoby s diabetem. My se zabýváme touto legislativou využití off-label, ale to je téma jiné diskuze, předepisování off-label a paní Hypnerová má pravdu, co říká v našem návrhu, na čem jsme se dohodli, je tedy to zjišťování jednotlivých léčiv ústřední otázkou. Evropská agentura eh, má informace, když někdo přejde k lékaři a řekne, že má vedlejší účinky, eh, tak by to mělo jít do databáze. Eh, měly by být k dispozici tyto informace a veřejné informace Tady jsme dosáhli k e, značnému zlepšení je třeba to vyvážit. Chtěli bychom, aby lidé brali léčiva, pokud je potřebují správným způsobem a chceme zajistit, abychom eh, odstranili veškeré eh, mezery v zákoně, které by mohly zhoršit bezpečí. Děkuji, Petr Líze. Jenom eh, krátká doplňující otázka komisi a ještě vysvětlení nejprve. Fakt box k ole léčivech, návrhu o farmakovigilaci před dvěma, třemi lety. Přišlo to, myslím, v roce 2008. Fakt box pro léčiva eh, byly předmě, byla předmětem diskuze. Nemusí to být black box, může se postupovat i jinak. Ale tento výbor nepřijal žádný návrh eh, na vypuštění černé skřínky o léčivech. Jak říkala eh, Linda, o tom se eh, diskutovala, byla kritika, ale komise to tam ponechala. A potom na nátlak rady při trialogu eh, se navrhovalo to výjmout, ale jak to řekl pan předseda při schůzce koordinátoru, to bylo při prvém čtení všechno v pořádku, ale nikdo by neměl zbuzovat dojem, že se parlament vyslovil proti. My jsme nepřijali návrh, eh, návrh zůstal eh, bez změny a trialog předložil návrh, aby to bylo bez eh, black boxu o léčivech. A potom jsme eh, přijali návrh eh, Fielnera o informacích pro pacienty. A potom to bylo v většinou při prvém čtení schváleno, že chceme mít black box o údajích. A já bych se rád dozvěděl od komise, zda v Fielnerově zprávě nebo na některém jiném místě obnoví ten tento návrh, protože já jinak musím předložit pozměňovací návrh, abychom se vrátili k tomuto tématu. Ale já nechci eh, ten proces eh, o zprávě Lindy nijak zatěžovat. Eh, parlament hlasoval pro a teď ještě by mě zajímalo, zda komise přemýšlí o tom, že se budou muset registrovat klinické zkoušky. V rámci změnice o klinických zkouškách nám by to velice pomohlo zlepšit farmaceutické farmakovigilanci. Asi to nepatří do tohoto návrhu, ale patří to k celému komplexu a my to můžeme uzavřít všechno rychle a nekomplikovaně, když eh, se dozvíme, jaká je politická orientace komice v obou otázkách. Děkuji teď velice stručně François Grostet. Prezident. Děkuji, pane předsedo. No, já jsem přece jenom nadnesla otázku, která mi, nebo bych chtěla nanést otázku, která mi připravila velmi důležitá je třeba si uvědomit, že ve Francii eh, minister zdravotnictví již rozhodl o změně legislativy, francouzské legislativy pro oblast farmakovigilance. Eh, ustanovení tedy bylo zpřísněna. po skandálu s tímto lékem. Ale já bych ráda znovu položila dotaz Evropské komisi ohledně tedy využívání eh, léku jinak, než je indikován. Tady komise nezareagovala. Já si myslím, že bychom mohli pověřit eh, Evropskou agenturu pro léčiva, aby rozvinula spolu s příslušnými vnitrostátními orgány eh, určité pokyny pro off-label use, tedy užití jiné, než je indikováno. Já si myslím, že potřebujeme jasno v této věci co plánuje Evropská komise, protože není možné, jak se tento, tento bod nechat stranou. Děkuji a dávám slovo po druhé komisi, aby nám odpověděla na otázky a mohla zareagovat. Prosím, paní Ponko. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o otázku blackboxu, černé skřínky, chci Eh, jasně říci, že návrh, se kterým vystupujeme dnes, který dnes projednáváme, má za účel ošetřit slabiny, které byly zjištěny během zátěžové zkoušky. Ukázalo se, že jsou to věci tak naléhavé k řešení, že vznikl návrh, který byl vypracován velmi rychle po, po zjištění problému. Problém, který jsme identifikovali, označili a naším cílem není je řešit. Pokud je o ten předchozí postup spolurozhodování, co se tam dělo, já mohu říci, že e, pokud je o příbalový leták, potom postupu spolurozhodování musí komise vypracovat zprávu ohledně čitelnosti, srozumitelnosti příbalového letáku pro pacienta Zahájili jsme studii, která má zanalizovat problematiku a poté bude komise schopná vypracovat zprávu. Jaké budou závěry či výstupy této zprávy, to nemohu v tuto chvíli předjímat, ale pracujeme na tom, věci se hýbou, pokud tedy jste stále ojištěni v této věci. Pokud je o klinické testy, jistě víte, že komise pracuje na návrhu revize směrnice o klinických testech. Nyní jsme ve fázi hodnocení dopadů. V mezidobí máme zaveden registr, je to veřejný registr, kde veškeré klinické testy, které probíhají, eh, tam musí být zaneseny a ten registr, ten rejstřík je přístup je dostupný, takže tím jsme také ošetřili některé problémy. Pokud je o off-label use, tedy užití léku jinak než je eh, indikován, to je věc, eh, kterou se budeme muset zabývat, protože eh, na jednu stranu hovoříme o legislativě týkající se produktů. Pro um, off-label use zachází za striktně rámec této věci. Je to věc, která se týká do jisté míry zdravotnické lékařské eh, praxe a tady, tady musíme hledat eh, určitou vyváženost té situace v tom řešení. Můžeme se zabývat tady eh, návrhem nějakých pokynů společně s EMO, ale zatím pro mě dnes by bylo příliš brzy na to vám k tomu říkat nějaký jasný závěr. Děkuji, paní Punko. Zpráva paní McEwen bude na pořadu jednání zase 25. dubna. Termín pro zasílání pozměňovacích návrhů je 27. dubna. A pokud jsem porozuměl Lindě McEwen správně, tak 8. května budeme o ní hlasovat. A v červnu potom na plenárním zasedání. Děkuji eh, komisi za odpovědi a za účast a přesouváme se k bodu pořadu jednání číslo 20. Máme rozpravu se zastupcem komise o mezivládním vyjednávacím výboru pro celosvětové právně závazný nástroj pro rtuť. Takže rtuť bude předmětem naší další diskuze a i hned bych rád předal slovo paní Blanko z komisi. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste dal slovo komisi. Já bych ráda vyjádřila naše poděkování za tuto možnost vystoupit zde dnes a sdělit tam, jaký je aktuální stav u vyjednávání mezinárodní globální dohody eh, pro kontrolu nad rtutí eh, v rámci UNEP, tedy programu OSN pro životní prostředí, nebo pod záštitou UNEP. Eh, tato vyjednávání Eh, návazuje na rozhodnutí eh, správní rady UNEPu, řidice rady UNEPu z roku 2009 s tím, že rtuť je látkou, která globálně představuje rizika, riziko a poté, co byla situace léta zablokována, začalo, se ukázalo být možné dohodnout se na instrumentu mezinárodním, který by, eh, který by jak se řídil oblast užívání rtuti. Máme zde ustanovení z roku 2008, kdy komise musí eh, informovat a informovala parlament písemně o výstupech minulého kola jednání, o, o tomto kole jednání a nyní máme poprvé příležitost k výměně názorů ústně s vaším výborem. jsme za tuto možnost vděční. Ráda bych vysvětlila, jak je aktuální stav těchto diskusí, těchto jednání, co již bylo vykonáno a co ještě zbývá v rámci přijímání tohoto nového instrumentu. Rozhodnutí řídící rady z roku 2009 počítá s tím, že tento instrument bude projednán v pěti jednacích kolech eh, od roku v letech 2010 až 2013 a že poté by mezinárodní společenství mělo být eh, schopno zavést tuto mezinárodní dohodu v roce 2013. Zatím proběhla tři vyjednávací kola od června 2010, to bylo první kolo ve Stockholmu. Poslední kolo proběhne eh, v únoru 2013. Bude následovat standardní diplomatická konference eh, pro podpis této nové umluvy o rtuti. Eh, tato konference má proběhnout rovněž v roce 2013 v Japonsku. Proč tam? Protože japonská vláda již organizovala jedno vyjednavací kolo a ráda by tato budoucí umluvě vtiskla jméno eh, umluva z Minamaty, Minamatska umluva podle názvu japonského města, kde došlo eh, k vůbec nejhoršímu případu znečištění rtutí s obrovským dopadem na lidské zdraví eh, před více jak 50 lety. Druhé vyjednavací kolo po tom prvním stokholmském proběhlo v únoru 2011 v Japonsku ve městě Chiba. Třetí kolo proběhlo v Nairobi eh, v listopadu loňského roku a nyní se připravujeme na čtvrté kolo, které proběhne v červnu 27. června až 2. července v Punta del Este v Uruguayi. Bude to šestidenní zasedání, to znamená o den delší než ta předchozí kola a plán vypadá tak, že e, všechna důležitá témata k jednání budou projednána nikoli e, v plenárním formátu, ale v menších uskupeních. E, to bude takto předjednáno, než to půjde do pléna. Cílem tohoto čtvrtého vyjednávacího kola je dosáhnout dohody ohledně většiny sekcí, některéž byly identifikovány jakožto součástí této budoucí mezinárodní umluvy ale zatím musím říct, že pouze omezený počet témat eh, se již podařilo vyřešit. Je to plánováno tak, že u těch eh, nejspornějších bodů je cílem to, aby, aby se počet alternativ, které jsou nyní eh, ve hře, se zúžil, tak aby bylo, moc, bylo možné dosáhnout konsenzu o dalším postupu. Pokud je o ambice Evropy v této věci, bylo to nastaveno eh, v prosinci 2008 v závěrech Rady. Evropská unie usiluje o komplexní multilaterální dohodu, která by se vztahovala na celý životní cyklus rtuti. Jednotlivá témata, která se projednávají v rámci vyjednávání, eh, jsou uskupena do několika kategorií, několika skupin a v těchto klastrech to je projednáváno v těch takzvaných kontaktních skupinách. Jde o e, dodávky e, rtuti a obchod se rtutí a produkty ze rtuti, dále produkty a postupy, dále e, řemeslná a řemeslná výroba drobná těžba, dále emise a uniky rtuti, skladování, rtuťový odpad, kontaminované, eh, kontaminovaná místa, finanční zdroje a eh, technická a implementační podpora. To jsou tedy jednotlivé sekce toho budoucího, eh, jednotlivé části toho budoucího mezinárodního instrumentu. U u některých částí jsme již dosáhli dobrého pokroku v předchozích jednacích kolech. Platí to například pro rtuťový odpad, také to platí pro využívání rtuti při dolování zlata. Ale Další témata nebyla zatím projednána vůbec, například eh, dodávky rtuti či obchod. Jedno klíčové téma, které stále zbývá projednat, eh, je nepochybně finanční pomoc. Je zcela jasné, že jakékoliv řešení, které nalezneme a zavedeme do té budoucí umluvy v oblasti finanční pomoci, bude muset být řešení, které bude konsistentní s přístupem v oblasti finanční pomoci, který byl nastaven i v jiných multilaterálních environmentálních dohodách. Je třeba zaručit konsistentnost. Další téma, které je velmi důležité pro Evropskou unii, protože jde o zásadní zdroj eh, znečištění rtutí celosvětově, eh, to jsou emise rtutí do ovzduší. V tuto chvíli se projednává regulatorní přístup za využití nejlepších eh, dostupných technik. A Evropská unie bude výrazně tlačit na to, aby, nejle, aby přístup založený na nejlepších dostupných technikách byl stanoven jako právně závazná eh, povinnost eh, v této omluvě. My víme, že toto bude rozporováno kterými jinými partnery v těchto vyjednáváních, ale pokusíme se přesvědčit tyto partnery o tom, že nejlepší dostupné techniky představují přístup, který může fungovat rtuti a má to obrovské přínosy z hlediska flexibility eh, práce s tou umluvou. Eh, u dalších témat byla diskuse do posud velmi obecná, je třeba ji teprve přenést na podrobnou úroveň a předpokládáme, že tedy očekáváme, že u tohoto čtvrtého kola vyjednávání vstoupíme do rozhodné fáze jednání. V rámci příprav na toto kolo jednání nyní Provádíme eh, také činnosti mezi jednotlivými zasedáními, tak to probíhalo již dříve a v této souvislosti brzy proběhne expertní setkání ohledně mechanismu finanční pomoci, proběhne to v Budapešti 11. až 13. dubna a pokud je o eh, pokud je o chemickou větev UNEPu, ta počká na výstupy z této akce, než zveřejní nový návrh textu toho instrumentu pro rtuť na webových stránkách UNEPu, což nastane pravděpodobně do konce dubna. To bude tady text, který poslouží jako základ pro příští kolo vyjednávání. Kromě eh, těchto činností mezi jednotlivými kolo jednání, kromě této akce v Budapešti, probíhají další činnosti v rámci příprav na to formální eh, kolo vyjednávání v červnu. K těmto důležitým činnostem patří například schůzka o produktech a procesech, postupech, kterou uspořádá Japonsko v Tokiu koncem dubna. Zde Evropská unie spolu s dalšími důležitými skupinami zemí eh, ze všech regionů SN eh, bude zastoupena a pokusíme se zintenzivnit výměnu eh, diskusy s ostatními partnery, abychom se dobrali společného porozumění ohledně výzev, které sebou nesou produkty eh, rtuti a eh, výrobní postupy a další postupy. Pokud je o interní přípravy EU e na čtvrté kolo vyjednávání, tak tyto přípravy probíhají na pracovní skupině Rady. Je to pracovní skupina pro mezinárodní environmentální otázky, proběhnou dvě zasedání věnovaná rtuti do poloviny června a na to naváže zasedání, které již proběhlo v lednu a naváže se na zasedání v lednu a v únoru. Kromě těchto zasedání pracovní skupiny proběhnou ještě konkrétní eh, expertní jednání, jedno z nich eh, příští týden 27. a 28. března zde v Bruselu. Eh, další takové zasedání proběhne v květnu v Kodani. Tato série jednání nám umožní, aby EU přijela do Uruguay na další kolo vyjednávání dobře připravená, s dobře připraveným stanoviskem pozicí, stejně jako v minulosti. Kromě toho chceme zintenzivnit kontakty s dalšími partnery, tak aby pozice EU byla dobře známa ještě před vyjednávacím kolem formálním. Chceme také mít možnost se možná nejlépe obeznámit eh, s vyjednávacími pozicemi ostatních partnerů. Takže takový aktuální stav. Budeme vás samozřejmě informovat eh, po tom příštím kole jednání písemně a já jsem vám k dispozici společně s kolegy pro jakékoliv případné další dotazy, které byste mohli mít již eh, v této fázi. Ještě jednou děkuji za tuto příležitost seznámit vás s aktuálním stavem diskuse. Děkuji vám, paní Lenko, a nyní dávám slovo Aně Rozbach. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já jsem e, zvolená občany a myslím si, že občané mají právo vědět o této velmi nebezpečné látce. Takže e, bohužel e, nacházíme rtuť v mnoha výrobcích každý den, kde to nečekáme, například konzervované ryby, tuňáci a tak dále. Proto se budu proto se budu ptát na otázky, které se týkají života lidí. První z nich je, jak můžeme v praxi zredukovat eh, vystavení rtuti, eh, vliv rtuti na eh, živou přírodu i lidi, a to nejen v Evropě, ale myslím si, že také především v Číně a Indii, které se neúčastní této umluvy. Dále bych ráda znala, eh, jaké, kolik to stojí naši ekonomiku, když eh, rtuť eh, uniká do přírody. A potom možná, možná jsem hloupá, nevím to, ale rád bych věděla, jestli se rtuť těží někde v Evropě, nemyslím EU, ale celou geografickou Evropu a pokud ano, jak Eh, v jakých podmínkách pracují dělníci? A poslední eh, otázka. Je dost látek k dispozici, které mohou rtuť nahradit? Zase nejenom v Evropě, ale v celém světě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Aně Rozbach. Eh, teď dávám slovo François Grostet a potom Richardu Zebrovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, je více do zemí, patří k Němčina Indie, které jsou proti závazným ustanovením, pokud je o znečištění rtutí. Zase přece, že ta diskuse je dosti zablokovaná. Například pokud je o ten finanční mechanismus. Zase je, že jsme ještě vzdáleni dosažení dohody v této věci. Jsou zde určité otázky, které vyvstávají. Přece jen existuje potřeba i nadále povolovat výjimečné eh, užívání rtuti v některých produktech a postupech. Jak eh, v tomto případě můžeme stanovit limity pro toto výjimečné užívání rtuti? Dále, pokud je o eliminaci rtuti, je to obzvlášť obtížné, eliminace obzvlášť obtížná, rtuť není možné zničit, likvidovat, eh, možná meziskladovat, to ovšem nebo skladovat, ovšem sebou nese jednak technickou složitost skladování a také náklady na tu věc, které jsou nepopiratelné. A dále otázka exportu rtuti některými regiony, malými ostrovními státy například. Pro racionální skladování je toto, dá se toto předjímat, budou dostatečné finanční prostředky na takovýto úkol. A ještě poslední moje úvaha, jsou konec konců státy, které zavedly opravdovou spolupráci v oblasti závazných opatření. Například to platí pro Francii a Brazílii, které eh, bojují proti eh, nelegálním praktikám, eh, protože v Amazonii jsou vypouštěny do amazonského, tedy do, do přírody, obrovské objemy rtuti. Víme, že znečištění nezná hranic, takže můžeme počítat s podobnými formami závazné spolupráce i mezi jinými partnery, než je Francie a Brazílie v této oblasti. Děkuji. Richard Zébr, prosím. Děkuji, pane předsedo. To byla nesmírně zajímavá přednáška zástupkyně komise, ale eh, bylo tam málo informací o konkrétních věcech, čeho bylo dosaženo, o množství, jak je možné e, snížit využívání této nebezpečné látky, rtuti a nás by e, zajímalo posouzení komise a nutné číselné údaje, co přinesou tyto strategie. Snad by k tomu komise mohla uvést nějaké údaje, kolik se nachází v současnosti na trhu, kolik kolik se v současnosti v Evropě ještě používá, jak to vypadá v celosvětovém měřítku. pokud dojde k úspěšnému končení jednání, jak bude vypadat situace a zejména také odhad, co můžeme dlouhodobě učinit, abychom tento nebezpečný eh, prvek úplně eliminovali eh, z výroby, zejména z výroby eh, v energetice. Takže otázka, jak podporujeme výzkum, aby se filtrační zařízení eh, pokud se tam tyto látky používat musí, aby se nedostávaly do prostředí a zejména doly na rtu Byť eh, tedy v, horním, v hornickém průmyslu se pořád ještě eh, používají, jaký to má eh, sociální dopady, sociální náklady na odstraňování tohoto prvku, když unikne, ty jsou podstatně vyšší než když řešíme problém u zdroje. Jistě komise nám třeba nemůže dát hned tyto číselné údaje, ale možná někdy později. Děkuji Richardovi Brovy, Pavel Poc. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka bude velmi stručná a bude, myslím, hodně srozumitelná, tak jak rád kladu otázky komisi. Jak dlouho hodlá komise ještě tolerovat používání e, amalgámu eh, v zubním lékařství? Děkuji. Eh, Děkuji Pavlu Pocovi a Sofia Marsej Kukovič. Hvala lepa, gospod predsednik. Z ozirom... Děkuji vám, pane předsedo. Protože uhlí pokládáme za konstantní zdroj do roku 2050 a je jediným zdrojem, který eh, máme eh, k dispozici v Evropě, kdy nejsme závislí na jiných zemích, tak bych očekávala, že komise bude věnovat pozornost uhlí, protože uhlí se eh, používá zejména v uhelných elektrárnách, ale tam také vznikají emise obsahující rtuť. Je třeba vynaložit více prostředků do výzkumu právě v této oblasti abychom eh, eh, realizovali pilotní projekty. Já znám konkrétní výzkumníky, kteří se tím zabývají již celá léta, ale výsledky eh, které by bylo možné uplatnit v praxi, ještě k dispozici nemáme. Děkuji a nyní bych rád dal slovo komisi, aby odpověděla na otázky. Prosím. Thank you. Děkuji. Děkuji za všechny velice zajímavé a relevantní otázky. Začnu otázkou rtuti v rybách a to je bohužel dědictví minulosti a s tím budoucí globální instrument nic bohužel nenadělá se znečištěním v rybách. My musíme zajistit to, abychom dostali pod kontrolu všechna možná využití rtuti a abychom zavedli jasná pravidla pro to, co se smí a co už se nesmí, co už není dále přijatelné. Důležitou částí naší práce v těchto mezinárodních diskuzích se týká dostupných náhražek. To je velice zásadní otázka a my rozhodně Pracujeme na této otázce a snažíme se zredukovat používání rtuti na minimum. Například už poměrně dlouhou dobu máme v Evropě strategii pro rtuť, která snižuje především těžbu. Těžba rtuti už neexistuje v Evropě. Máme zákaz vývozu a snižování využití rtuti v Evropě. Čísla jsou v současnosti taková, že asi 200 tisíc tun e, ročně se využije v Evropské unii, ale jak říkám, je to sestupný trend. Pokud jde o globální čísla, tak řekla bych, že asi 2500 tun ročně rtutí se spotřebuje. Nejdůležitějším využitím e, v Evropě je stále chloralkalický průmysl. Ten zatím ještě nepodléhá žádnému přímému zákazu v Evropské unii, ale podléhá eh, kontrole podle směrnice o průmyslových emisích. Je tedy, eh, spadá tedy pod tuto směrnici, včetně ustanovení o, o emisích. Realita eh, je taková, že prodej eh, rtuti v chloralkalickém průmyslu eh, není uznáván jako ta nejlepší možná technologie a proto se od ní teď upouští. V podstatě chloralkalický průmysl v Evropě se sám o sobě zavázal postupně upustit od využívání rtuti nejpozději do roku 2020. Kromě tohoto využití jsou opravdu eh, další využití rtuti velice okrajová v Evropě. Jeden z nich už tady byl zmíněn, zmíněn to je používání zubních amalgámů, ale pravdou je, že nějakou dobu už panují kontroverze ohledně amalgámů v zubním lékařství. V podstatě eh, vzhledem k různosti názorů komise podnikla, rozhodla se podniknout nezávislou studii, která by zanalizovala e, ekologické dopady a dopady na lidské zdraví u zubních amalgámů. A ta studie bude e, dokončena Eh, vaše otázka je v podstatě velice případná časově, protože příští týden 26. března eh, komise organizuje schůzi eh, zainteresovaných stran, kde bude prezentovat výsledky této studie. A na webových stránkách už jsou, na webových stránkách komise už jsou k dispozici původní verze textu, počáteční verze od konzultantů studie. Chtěla bych vám všem tady připomenout, že Světová zdravotnická organizace v současnosti e, podporuje e, upuštění od e, zubních amalgámů, ale ne úplné upuštění. To je potřeba mít na paměti. S, s dostupností možných náhrad se pojí nedostatek zdrojů. Pokud jde o uhelné e, elektrárny, tak je pravda, že ty vylučují emise rtuti, ale je také pravda, že v Evropě už všechny uhelné e, elektrárny e, podléhají směrnici o průmyslových emisích, jsou vázány emisními limity, jsou dobře známé technologie a filtry, které kontrolují úniky rtuti. Takže e, to je jenom otázka e, udržování kontroly a udržování emisí pod určitým limitem. Tím e, myslím, že jsem asi zodpověděla na všechny otázky, které tu zazněly. Pokud máte další čísla o globálním využívání globální využívání rtuti. Pokud máme taková čísla, zašleme ho na sekretariat výboru. Děkuji. Děkuji, paní Blanko, a e, děkuji e, za vaši zprávu o tom, v jakém stavu je mezinárodní jednání o e, rtuti. To nás všechny zajímá jakožto zákonodárce a určitě se ještě uvidíme na někdy příště. Tím se přesouváme k bodu dalšímu v pořadu jednání. Tento bod je uzavřen. Přesouváme se nyní k bodu 21. Have a debate. Okay. Nos, tisztelt kollégák, Grote elnök úr engem bizott meg, hogy helyett... Vážení kolegové, pan Grote mě pověřil, abych ho zastoupil, protože se musí kvůli jiným závazkům rozloučit. Na pořadu jednání máme ještě jeden bod. Je to mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu. To je opravdu krásný a dlouhý název a možná, že je to i e, vyčerpávající téma. Je to tedy věčně zelené téma a Bas Eichhout je zpravodajem a já mu uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Ta zpráva má opravdu eh, dlouhý název. To se tak eh, často stává eh, u legislativních aktů, které se týkají klimatických otázek. Toto se týká monitorování skleníkových plynů. A měla by nakonec nahradit rozhodnutí z roku 2004, tomto ohledu byste tedy mohli říct, že téměř 90% toho, co komise navrhuje v tomto nařízení, e, nahradí e, starší nařízení. Ale samozřejmě bylo nutné ji aktualizovat a e, podrobně proskoumat a to děláme právě teď. Není to příliš složité téma, týká se to monitorování, ale za to je to téma důležité protože nakonec vždycky je potřeba znát všechna data, je potřeba moci je srovnávat, je potřeba mít jistotu, jestli se držíme časového harmonogramu, abychom stihli klimatický balíček dohodnutý v roce 2008 a také jestli dodržujeme, eh, jestli všechny členské státy dodržují mezinárodní závazky a tak dále. To je tedy eh, hlavním smyslem té aktualizace, kterou komise přednáší a my jakožto spolu zákonodárci musíme také eh, toto nařízení ní odsouhlasit. Jaké jsou hlavní cíle té revize? To nám samozřejmě eh, řekne komise, nicméně já eh, je trošku předběhnu. Ta revize má pomoci členským státům implementovat klimatický a energetický balíček z roku 2008, měla by zvýšit transparentnost a srovnatelnost dat, to eh, je samozřejmě, to dává smysl, a dále zajistit, aby EU a její členské státy dodržovaly eh, mezinárodní eh, monitor, monitorovací standardy a poskytovali také pomoc rozvojovým zemím a také má usnadnit Eh, vývoj nového instrumentu pro klimatické změny. To jsou tedy hlavní cíle této revize. Můžu říct, že já jako zpravodaj plně eh, podporuji tyto cíle i změny, které Evropská komise navrhuje, takže v tomto ohledu si můžete všimnout, že eh, to jádro návrhu komise podporujeme, alespoň já jakožto zpravodaj, nicméně e, jakožto zpravodaj také e, bych rád navrhl několik změn, a to zejména směrem k posílení povinnosti monitorování. To e, se snažím navrhnout. Doufám, že získám vaši podporu a jsem velice zvědavý na vaše názory. Tři klíčové oblasti, kde si myslím, že návrh komise potřebuje posílit, jsou tyto. Eh, za prvé, pomoci členským státům implementovat klimatický a energetický balíček. Já eh, bych rád rozšířil tuto povinnost eh, podávání zpráv, eh, hlášení, protože klimatický a energetický balíček se netýká jen redukce skleníkových plynů, ale týká se také podílu eh, obnovitelných zdrojů a tak dále. Tedy rozšiřují oblast působnosti zprávy na povinnost hlášení také v oblasti konečné spotřeby energie a podíl obnovitelné energie v rámci snahy o dosažení klimatického energetického balíčku. Za druhé, protože teď máme smlouvu s Cancúnu, která e, zavazuje rozvinuté země k nízkouhlíkové strategii i po roce 2020, tak rozšiřují oblast působnosti zprávy tak, aby strategie, e, které jsou pro členské státy povinné podle kankunské e, dohody, byly konzistentní a byly v souladu s nízkouhlíkovou cestovní mapou, která byla přijata minulý týden na plenárním zasedání. Takže i tento milník, který byl přijat minulý týden, by se měl stát součástí e, této strategie. To je tedy e, další rozšíření z dlouhodobého hlediska. A třetí rozšíření, které navrhuji, se týká e, námořní dopravy, lodní dopravy. Všichni patrně víme, že toto téma se taky bude vyvíjet v blízké budoucnosti a naším eh, cílem je usnadnit vyvinutí nového nástroje klimatického pro eh, lodní dopravu. Takže proto ve zprávě navrhuji eh, určité změny v návrhu nařízení, aby se zajistilo, že členské státy budou poskytovat informace, které umožní, usnadní práci na tomto nástroji. To jsou tedy tři hlavní témata. Samozřejmě ve všech pozměňovacích návrzích, které navrhuji, uvidíte i nějaká další, ale řekl bych, že tato tři témata jsou klíčová. Tato tři klíčová témata bych rád do, přidal k návrhu komise a závěrem eh, samozřejmě je tu otázka, co budeme dělat eh, s příjmy z, IT, z ETS, protože samozřejmě eh, ve směrnici o ETS z roku 2008 se praví, že nejméně 50% příjmů se má vynakládat na přechod k nízkouhlíkové ekonomice. A já bych se rád postaral o to, aby i podle tohoto nařízení Eh, měly členské státy eh, jasnou transparentní povinnost zasazovat se o splnění této směrnice z roku 2008. To jsou teda ta klíčová témata, kterými se zabývám ve své zprávě. Jsem zvědavý na to, jak se vyjádří stínoví zpravodajové i samozřejmě všichni zde přítomní. Myslím si, že eh, bylo poměrně rychlé tuto zprávu napsat, je poměrně technická, tak, jsem, tak je dobře, že zůstalo více prostoru do fáze pozměňovacích eh, návrhů, abychom dosáhli co nejrychlejšího přijetí. Těším se tedy na eh, vaše reakce a uvidíme, eh, jak naložíme s pozměňovacími návrhy k mé zprávě. Děkuji. Elsőként az közül Elizabeth Gardini. mnohokrát, dávám slovo paní Elizabeth Guardini, stínové zpravodajce. A poté kolega Uzo. Kolegyně Ayuso, pardon. Děkuji, pokusím se o stručnost. Je to první výměna názorů, budou ještě další příležitosti, další schůze, kde můž, budeme moci jít více do detailu. Já souhlasím s cíly tohoto nařízení, jako o tom hovořil kolega Eichhut, dohled eh, klíčový, zásadní. Potřebujeme přesné údaje, aktuální údaje o emisích skleníkových plynů. Je třeba, aby členské státy optimalizuje situace. Takže já si myslím, že pokud je o cíle této zprávy, všichni, všichni se shodneme. A když se to vezmeme bod po bodu, přece jenom konstatujeme, že jsou některé pasáže, které by možná mohly být trochu upřesněny, zlepšeny, doplněny. Jinak hrozí překrývání a také nekonzistentnost s některými jinými mechanismy, například mechanismy dohledu. Takže musíme k tomu přistoupit velmi, velmi pozorně. Také bych možná zmínila pár pár bodů, které by se mohly stát předmětem úvah a diskusí v nadcházejících týdnech, například rozvojová strategie a nízkouhlíkové hospodářství. Členské státy mají povinnost vyvinout, vypracovat eh, nízkouhlíkovou strategie pro nízké emise uhlíku a notifikovat ji komisi eh, v roce, kde vstoupí nařízení v platnost, ale eh, zatím neexistovala evropská legislativa, která by stanovovala tuto povinnost. V mezinárodní oblasti neexistuje nic, co by zohledňovalo obsah takovéto strategie, platí to, to strategií, platí to pro umluvu o klimatických změnách. A mně se tedy zdá, že bychom měli vycházet a uvádět odkazy na to, co již bylo rozhodnuto mezinárodně a propojit na to, to co bude probíhat na vnitrostátní úrovni. Nemůžeme tady, tady postupovat taksi izolovaně. To též platí pro další oblasti. Pokud se nebudeme zabývat podrobnostmi, detaily to monitorovacího mechanismu, který se vztahuje na mořské prostředí. Například, já mám dojem, že prostě je potřeba se zabývat konkrétními detaily a že ten, ta aktuální podoba nestačí. Pokud je informace o klimatických změnách, tam je podobný stav. Od členských států se žádá, aby dodávali údaje za svoje zemi, což představuje zátěž pro členské státy, administrativní zátěž. Nese to sebou určité náklady a je třeba provést hodnocení dopadů. To je další věc, na kterou bychom měli pamatovat. Totež platí pro finanční a technickou podporu rozvojových zemí, Obvykle se údaje vykazují eh, za každý rok, nikoli v dvouletém eh, intervalu. A toto vše představuje novou dodatečnou zátěž. A člověk si říká, zda je to nutné. Neměli bychom přetěžovat tyto mechanismy. A poslední věc. Eh, zásadním problémem je zdvojování. Paralelismus článek 20 řeší přeskum národních um, inventářů či, či rejstříků. Já si myslím, že tady výrazně hrozí zdvojování činností. Komise navrhuje eh, interní evropský postup, eh, který by byl vlastně paralelní k tomu, co je, eh, k tomu, co funguje mezinárodně, mezinárodní oblasti při snižování emisí uhlíku je potřeba zaručit konsistentnost, protože jinak se dovedeme, dovedeme představit, jak to dopadne. Samozřejmě zpravodaj um, odvedl svoji práci, ale možná bychom se měli snažit tento návrh ještě dále zdokonalit, zvláště v době, kdy se diskutuje o směrnici o energetické účinnosti obnovitelných zdrojů energií. Možná i tady bychom mohli zapracovat, protože jinak hrozí opravdu paralelismus, zdvojování činností na národní úrovni. Naším cílem přitom je spíše zjednodušení a racionalizace mechanismů. Naším problémem v Itálii je, že máme velmi jaksi, zdlouhavé, eh, náročné postupy, a je obtížné eh, neustále, je, je to složitá situace, pokud neustále jsme nuceni své postupy měnit. Pokud se zavádějí nové cíle, musíme přesně vědět, jak to bude prováděno v praxi. Na to je třeba pamatovat, eh, protože tady nechceme vytvářet eh, nějaký úplně nový mechanismus a tím nahrazovat to, co již existuje. To je reálný problém. Ráda bych připomněla, že to nejlepší je často nepřítelem eh, dobrého výsledku. Potřebujeme něco, co bude efektivní a transparentní. Děkuji. A következő a szocialisták részéről Děkuji a nyní za socialisty vystoupí stínová zpravodajka Děkuji. E, mezinárodní e, jednání o klimatu se velice úzce zabývají tím, jak změřit to, co vykonáváme, jak zjistit, že to, co spadá pod smlouvy, se provádí. V tomto bodě je mnoho konfliktních oblastí mezi eh, řadou velkých zemí, eh, jak víme, eh, a to na každém jednání o změně klimatu. Proto je důležité, abychom ze strany EU e se pokusili být před obrazem, vzorem pro ostatní, pokud jde o měření výsledků. Abychom zkrátka ukázali, co vlastně děláme, jestli dosahujeme cílu. To si myslím může hodně znamenat i proto, jak budou postupovat e, další země. Když ukážeme, že existují nějaké srovnatelné hodnoty, srovnatelná čísla, když budeme měřit ty správné věci, a budeme to otevřeně eh, oznamovat, tak měli bychom být v tomto smyslu eh, příkladem pro zbytek světa. Myslím si, že pan zpravodaj eh, předložil dobrý návrh, přesně tak, jak řekl, tak je to velice technická zpráva, ale přitom neuvěřitelně důležitá, protože se týká především věrohodnosti klimatické politiky. Nezáleží na tom, jestli tady přijmeme úžasné eh, návrhy v Evropském parlamentu nebo v Evropském systému eh, a o vysokých ambicích, pokud nebudeme moci prokázat, že zvládáme dosahování těch cílů, nebo že jsme alespoň na správné cestě k těm cílům. To je tedy poměrně eh, zásadní, důležitá technická zpráva, a e, samozřejmě budeme se snažit skompletovat tuto zprávu a přispět k ní, nicméně myslím si, že Bas Eichhout odvedl výbornou práci. Jsem zejména e, ráda, že při, zapracoval část o obnovitelné e, energi, energii, kterou je třeba ještě podložit čísly a fakty. Dále si myslím, že je velice důležité, že lodní doprava byla zahrnuta. V této oblasti eh, probíhají práce s implementací eh, rozhodnutí EMU, eh, e které státy přijali, pokud jde v oblasti emisí síry. také co se týče paliv v lodní dopravě, to je další důležité téma a je velmi e, správné, že máme dobrý systém a dobrou kvalitu. Zároveň je pro nás samozřejmé, že nemůžeme že že musíme mít správné měření, výrazné a významné, a to nejen proto, abychom se mohli sami sebe pochválit, že jsme šikovní, ale protože eh, tato měření jsou důležité, jestliže máme být vzorem eh, pro ostatní eh, části světa v oblasti měření výsledků. To by mělo být jednoduché. Děkuji. Děkuji a dalším stínovým zpravodajem je Chris Davis a potom. Děkuji, pane, před, děkuji, pane předsedo. Já rozhodně souhlasím eh, s tím, co zaznělo. Je třeba zajistit, že informace, které mi k dispozici, jsou přesné, důvěryhodné, že nejsou nějak pokřivené, že tam nedochází k podvodům, nic se neskrývá. To vše je klíčové, pokud máme eh, si uchovat důvěryhodnost ve vyjednáváních v globální aréně, také v jednáních mezi členskými eh, státy ohledně fungování ETS. Já tady podporuji návrhy komise. Jediný dotaz, který mám, protože eh, trošku, eh, trošku nevím u toho, co říká paní Gardiny s tím zvojováním a e, zbytečnou administrativní zátěží, ale vyjdu z návrhu e, zpravodaje, pokud má komise právo legislativní iniciativy a pokud, e, pokud e, si přeje toto omezit co, co nejúžeji, pak by neměla činit návrhy, které umožňují vykazování jiných informací, dalších informací o členských stát na úrovni členských států či unijní úrovni týkajících se klimatických změn, protože to vlastně otevírá poté pandořinu skřínku, aby tam poslanci chtěli eh, zadat úplně cokoliv eh, mezi ty vykazované informace. Takže eh, může nám komise něco říct se k návrhu zpravodaje? Například o pozměňovacím návrhu 18 zpravodaj říká, že bychom měli volat a požadovat informace o obnovitelných energiích. Ano, určitě, ale je to nutné právě zde, na tomto místě. Já bych myslel, že to bude to bude nastaveno jinde. Pokud ne, pak podpořím zpravodaje. Ale tady by opět možná mohlo jít určité zdvojování činnosti a výkaznictví. Dále poznací návrh 20, které se týká emisí z námořní dopravy. Tam jsou některé věci, kde se také říkám, zda je třeba i touto cestou, například eh, průměrná rychlost eh, mezi přístavy nebo míra plnění eh, určitých nařízení norem. Ne, že bych se přál nesoulad, ale abychom dopouštěli nesoulad, neplnění regulativních opatření, ale kdo bude poskytovat tyto informace, pokud tedy to celé má fungovat co nejefektivněji a nejméně byrokraticky. A dále poznací návrh 26. Zde zpravodaj požaduje informace o tom, do jaké míry opatření členského státu v souladu s nákladově efektivní trajektorií směřující ke splnění dlouhodobého cíle Unie v oblasti klimatu. Politicky za to si myslím, že pro členský stát je toto obtížný úkol. Dovedu si představit, že tím opravdu uvedeme členské státy do citlivé situace. Pravděpodobně by bylo dobré to požadovat, ale stále se nejsem jist, nebo bylo dobré, kdyby to členské státy dělali, ale stále se nejsem jist, jak budu hlasovat o této věci a zajímal by mě názor komise. Természetesen a bizottság véleményét is meg fogjuk ismerni, de előtte Samozřejmě. a hozzászólás. Jistě vyslechneme si také názor komise, ale ještě mám tři přihlášky o slovo. Rád bych věděl, jestli se ještě někdo hlásí o slovo, protože budu muset omezit řečnický čas. Nejprve má slovo pan Proudy a potom pan Kuši. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct, že se jedná jistě o nesmírně důležitý dokument týká se politiky klimatu. Ta je absolutně eh, podstatnou politikou. A dovolte, abych nejprve zdůraznil, eh, jak je to absolutně důležitá otázka a nutnost zaktualizovat nástroje monitorování. Hovořím zejména o globálním monitorování bezpečnosti životního eh, prostředí. Potřebujeme si udělat detailní obrázek o tom, jaká je aktuální situace na celém světě, abychom věděli, odkud které emise přicházejí. A tyto informace musí být spolehlivé a podrobné. Jsou to údaje, které se týkají emisí skleníkových plynů. Z tohoto důvodu bych eh, to rád ještě podpořil. My se domníváme, že družice eh, jsou také jsou oblasti, která musí být zohledněna v rozpočtu Evropské unie. To nemůže být na eh, zvážení členských států. Bude to nesmírně důležité, abychom si utvořili ucelený obrázek o údajích pro konzultace o emisích skleníkových plynů. Proto je bude možné vypracovávat mapy vzniku skleníkových plynů, jak tomu je u průmyslových emisí. Jedná se o bezpodmínečně nutnou infrastrukturu, abychom mohli vypracovat příslušný rámec. A pro členské státy to bude představovat menší finanční zatížení protože se většina prací bude provádět na specifických pracovištích a umožní nám porovnání za stejných předpokladů srovnání mezi členskými státy EU, ale i mezi e, dalšími státy světa. Děkuji. Děkuji. Vy budete jako druhý. No, děkuji, pane předsedo. I já bych rád poblahopřál zpravodaj k jeho vynikající zprávě. Rád bych se připojil k těm několika dotazům, eh, se kterými vystoupili kolegové, zejména pokud je o slučitelnost a homogenitu toho, co můžeme vykonávat eh, v Evropě a co se, a co je podnikáno eh, v mezinárodním měřítku protože jde o to dosáhnout systému, který bude jednodušší a zároveň, zároveň spolehlivější. Mám otázku zároveň na zpravodaje i na komisi, která jistě eh, vystoupí. Je zde jeden problém, řekněme, se svrchovaností, suverenitou, protože některé země, nikoli v EU, eh, protože v EU jsou členské státy obvykle přenosu národní svrchovanosti, státní svrchovanosti. Máme orgány, jako je komise, máme Evropskou unii, eh, komise, Eh, dává určité pokyny, někde vykonává dohled a pro nás je to normální, ale země více například na východ eh, asi nepřistoupí na to, aby jejich deklarace o misích eh, byly napadány či spochybňovány lidmi, kteří řeknou, no tohle jste nám vykázali, ale je to pravda, je to důvěryhodné. Takže myslím, že je zde určitý problém jaksi s politickou filozofií, kdy některé východní země, abych tady žádnou konkrétně nestigmatizoval, možná nebudou připraveny akceptovat takovýto přesun svrchovanosti. A pak je zde ještě jeden problém mnohem vážnější. Já jsem to zažil v souvislosti s klimatem. Eh, vznikají vědecké zprávy o emisích skleníkových plynů každé země, celé EU a tak dále. Máme eh, databáze, předpokládáme, že tady jsou to spolehlivá data, ale COP eh, pro klimatickou oblast, to je opravdu politické vydírání protože nakonec navzdory deklaracím emisí eh, se, eh, se ministři, tedy ministři vidí lídry, eh, hlavy vláda států a vidí, jak to dopadne v Kodani, nebo že se řekne, že uděláme pár změnových návrhů k kyotskému protokolu, ale ty údaje jako o 150 více či podobně. To byl případ například Ruska. Přece nám tehdy naše situace nebyla stejná jako dnes. Takže ta věde, my do toho se snažíme vstupovat s vědeckou přesností, ale nakonec stejně jsou to, je to politický handel vlastně, který eh, určí výsledek. A mě by zajímalo, zda zpravodaj či komise má nějakou indikaci, eh, co bychom mohli říkat za EU nebo i, i z Rady našim uh, eh, zpřátelným zemím, které ratifikovaly Kyotský protokol například. Omlouvám se, to bylo drobné nedorozumění, ale teď má opravdu slovo pan Sejbr. <clears throat> Já jsem špatně slyšel to jméno, já se omlouvám. Zpráva, kterou nám předložil BAS, je opravdu velice ambiciozní a já bych řekl, že vlastně e, směřuje ještě nad stanovený cíl a jak ho znám, tak jsem neočekával nic jiného. On je dynamický eh, politik v oblasti životního prostředí a klimatu, možná příliš eh, dynamický. Ústředním bodem musí být vytvoření systému eh, monitorování na mezinárodní úrovni. Já vám dávám zapravdu, chceme být v Evropě modelovým regionem, ale v určitém rámci, protože to, co předložil Bas, je podle mého příliš ambiciozní, jde příliš daleko. Rád si vyslechnu názor komisí komise a také jsem zvědavý, co řekne pan eh, Metzger a eh, lidé, kteří musí eh, to, co je zde uvedeno, potom také kontrolovat, aby to podpořili členské státy, protože takový to korzet, který se stanovil, je příliš detailní zejména zahrnuje i oblasti, které v současnosti nejsou předmětem. Když se dívám na jednotlivé pozměňovací návrhy, tak to jsou přání, které má zejména co se týče cestovní mapy do roku 2050. Já myslím, že rozhodujeme o něčem jiném a my jsme nehovořili o konkrétních cílech a myslím, že to nepatří do takovéto zprávy. To, co v oblasti politiky klimatu e, e, nebylo, je teď obsaženo v této zprávě, ale to není to správné místo, to je technická záležitost e, právo, které máme v EU, tedy specificky do roku 2012, tato legislativa se má řádně implementovat, abychom měli eh, k dispozici data pro mezinárodní eh, vyjednávání, abychom posílili eh, kroky v zájmu klimatu, ale nejsou Vánoce, nejde o tato přání, musíme zůstat na reálné půdě a když tu č- takové věci, jako že eh, k eh, odstranění dopadu změn klimatu se mají využít soukromé prostředky, pozměňovací eh, návrh 4, pak si myslím, že jsme na tenkém ledě, to tady nemá co pohledávat. I také další ustanovení LCUF a tak dále a také lodní námořní doprava. Já se domnívám, že bychom neměli uvádět nové indexy, kdy jako společenství jsme k tomu si nevytvořili ještě definitivní právní názor. Naše skupina v tomto smyslu také předloží pozměňovací návrhy a pokusí se to vrátit na reálnou půdu. Já se musím bohužel eh, rozloučit, nemohu počkat až do konce, protože dnes je Světový den vody a vystupuje pan komisař Potočník. Já bych chtěl požádat, abyste to podrobně uvedli v záznamu, abych se s tím potom mohl seznámit. Eh, <clears throat> Nem máš eh, képviselőtársunk a hozzászólási szándék. Už se nikdo nehlásí o slovo eh, z rad poslanců. Ptám se ještě jednou. Zdá se, že se už nikdo nehlásí o slovo. Zazněla tu teď celá řada otázek na komisi. Pan ředitel Mecker na to odpoví. Děkuji moc krát eh, za to, že jste mě sem pozvali a děkuji výborů. Myslím si, že všechny hlasy, které tu zazněly, v podstatě podporují návrh komise a možná bych mohl, měl začít stejně jako pan zpravodaj tím, že tohle není žádný úplně nový legislativní akt. Provádíme monitorování a hlášení už od roku 1992, takže už 20 let sbíráme zkušenosti s monitorováním a čas od času zlepšujeme monitorovací systém. Jednou jsme to udělali e, po přijetí kyotského protokolu a teď e, je to po druhé, protože se posouváme e, od roku 2013 do nové fáze. Přijali jsme evropskou legislativu, klimatický a energetický balíček a ten si žádá modifikace některých článků. Za druhé, na mezinárodní úrovni jsme dosáhli dohody o zlepšování monitoringu a ověřování. E, byla, probíhala dlouhá politická diskuze už od Bali v roce 2007 a tato jednání byla úspěšně završena loni v Durbanu a ještě o něco předtím v Cancúnu. Takže to e, si také žádá pár změn v legislativě. A za třetí, Samozřejmě e, máme strategii Evropa 2020 e, s vlajkovými iniciativy, iniciativami a také s požadavky na e, hlášení, které je potřeba zapracovat do legislativy. Také si samozřejmě v komisi uvědomujeme, že nechceme nikoho přetížit ve členských státech Eh, pokud jde o to, co všechno musí hlásit a tak dále. Proto jsme provedli detailní posouzení dopadu, které se zabývalo tím, eh, co to přesně stojí eh, provádět tyto změny a úpravy. A tyto náklady navíc nebudou nijak závratné a budou je členské státy moci nést sami. To je e, naším záměrem, protože spousta systémů už běží a v některých e, případech už se sbírají data ve člensk- na úrovni členského státu, například pokud jde o finanční pomoc e, rozvojovým zemím. Od teď i to se bude muset hlásit Evropské unii a nejen OECD. To je tedy jedna z těch změn, která má umožnit Evropské unii, která je smluvní eh, stranou Kyotského protokolu, aby eh, splnila své vlastní povinnosti eh, týkající se hlášení. To bych tady chtěl zdůraznit. My, jakožto Evropská unie, máme ohlašovací povinnost na mezinárodní úrovni. A to je základním kamenem této legislativy. Ta nám má Eh, umožnit eh, splnit tuto povinnost. Eh, velice pozorně se tedy snažíme vyhnout se duplikacím, proto například v monitorovacích mechanismech nebo v tom návrhu nenajdete žádný odkaz na obnovitelnou energii nebo na energetickou úspornost, protože to jsou témata, kterými se zabývá jiná legislativa. Takže z naší strany z naší strany se nezmiňujeme o těchto tématech. Další konkrétnější otázky se týkaly lodní dopravy. Tady ještě stále probíhá diskuze uvnitř komise, provádíme posouzení dopadu a zkoumáme, co je rozumné, jaký postup vpřed je rozumný v oblasti lodní dopravy a to si zase žádá přesné monitorování požadavků. Už jsme otevřeli, už jsme v monitorovacím rozhodnutí eh, přiznali, že eh, v budoucnu bude potřeba eh, nějakých hlášení v oblasti lodní dopravy, ale to bude ještě později zpřesněno primární legislativou, na které se bude muset shodnout Rada a parlament. Další bod, který tu zazněl, se týkal toho, že mnoho detailů přesných čísel a tak dále, která budou muset být ohlášena, eh, je obsaženo už v aktech přenesené pravomoci. V minulosti jsme tu měli něco, čemu se eh, říkalo aplikace eh, monitorovacích, aplikace rozhodnutí o monitorovacích mechanismech a to eh, bude muset znovu nastat. Eh, byl, máme ve zprávě jeden odkaz na mezinárodní úrovni, tyto detaily ani nemáme. To je správně a proto bych je eh, nerozepisoval do dalších legislativních aktů. Nicméně už jsme se zavázali na mezinárodní úrovni například k tomu, že budeme hlásit finanční toky, a poskytování pomoci rozvojovým zemím. Co to přesně bude, o tom eh, budou probíhat diskuze, které budou zkoumat tyto detailní eh, požadavky ohlažování. Nicméně eh, to bude součástí aktu přenesené pravomocí, nicméně musíme mít toto ustanovení, jinak za několik let tu bude nový pozměňovací návrh o monitorovacích mechanismech a to si myslím, že není ten nejmoudřejší postup a nejmoudřejší využití vašeho času. Konečně tu byla otázka na eh, otázku eh, milníku. My si samozřejmě plně uvědomujeme, že eh, o milnících se v tuto chvíli diskutuje s radou. Komise zatím vydala sdělení, které hovoří o efektivních cestách vpřed, ale zatím to nebylo přijato radou. Takže jsme se v tomto eh, legislativním aktu, který se týká ohlašování, zdrželi nějakých eh, odkazů a zmínek o milnicích, protože to ještě není rozhodnuto. Dále bych chtěl k tomuto eh, konkrétnímu bodu říct, že tohle se týká ročního hlášení. A když se díváme vpřed na to, jestli se stále držíme vytyčené trasy, tak uvidíme, že to, co se rozhodlo, tedy klimatický a energetický balíček a na mezinárodní uh, úrovni uh, kyotský protokol do roku 2020, tak tam už v legislativě jsou požadavky na členské státy, aby uh, aby vypracovávali eh, projekce do budoucna a eh, říkali, jestli jsou na trase nebo ne. A to pro nás stačí pro monitoring a pro udělování eh, pokynů rad členským státům na jejich směřování. Pak to byla otázka revize národních inventářů. To je poměrně složité téma protože máme tu něco, čemu se říká eh, zajištění kvality, quality assurance, a to je požadavek eh, mezinárodní úrovně. My musíme provádět vnitřní prověrky kvality. To je na nás, protože to po nás požaduje mezinárodní úroveň. Kromě toho jsou tu mezinárodní revize, eh, který, pod které podléháme podle OSN. Takže aby nedochází, nedochází tedy k duplikaci práce, my musíme e, zajistit, aby data, která e, zasíláme e, OSN, už prošla prověrkou kvality což se provádí sehranou akcí Evropské agentury pro životní prostředí a národní administrativy. Je to naprosto nutné, jelikož je to mezinárodní závazek. Tím myslím, že jsem asi eh, pokryl všechny eh, všechny otázky, které se přímo týkaly mezi eh, monitorovacích mechanismů. Pak to byly, tuším, ještě dvě otázky, které odhlížely od monitorovacích mechanismů, které mířily dál. To byla otázka pana Prodyho a jeho návrhy o globálním monitor, o GMES, globální monitorování životního prostředí, a to samozřejmě komise velmi podporuje. Je to jiný způsob eh, monitoringu, ne eh, z dola nahoru vytváření inventářů, ale spíše z hora dolů Není to zatím na mezinárodní úrovni eh, odsouhlaseno, ale může to poskytnout eh, další informace, což je podle mě důvod, proč se členské státy a komise rozhodly vydat touto cestou. Nicméně to nespadá pod působnost tohoto konkrétního legislativního aktu. A eh, úplně na závěr bych eh, se chtěl zmínit o té otázce přenosu suverenity. Já si myslím, že ten legislativní akt, který máte před sebou, e, nepožaduje žádný přesun suverenity od členských států e, na e, Evropskou unii. Pouze žádá členské státy, aby podávali zprávy Evropské unii, což není přenos suverenity. Otázky suverenity zaznívají vždycky, když je řeč o monitorování a o to, jaká data se mají zasílat, jaká úroveň transparentnosti je potřeba. Ale všechno, eh, o čem se pojednává tady, eh, pokud je o transparentnost, toto všechno bylo odsouhlaseno Mezinárodním fórem a bylo to schváleno i v dalších legislativních aktech eh, Evropské unie. Takže tento legislativní akt pouze e, zajišťuje, abychom měli e, abychom měli fungující monitorování, ověřování a hlášení, které je potřeba ke kontrole provádění e, existující legislativy. A to je z mé strany všechno. Těším se na další diskuze v příštích týdnech a doufám, že dospějeme k závěru eh, tak rychle, jak to jen bude eh, možné, protože první leden 2013 není zase tak daleko. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane řediteli. Děkuji za vaši podrobnou odpověď. A nyní ještě zbývá dát slovo zpravodaji, kterého si tady nyní vyslechneme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem, děkuji stejným zpravodajům i dalším za vaše slova. Děkuji také, Arture, za vaše reakci. Co já jsem z toho vyrozuměl, je, že člověk může být až příliš dynamický u některých politik. To je dobré ponaučení pro mě, ale od pana Zebra to beru jako přišel, myslím, tady kompliment, já mu za to děkuji, protože na evropské úrovni, myslím, potřebujeme určitou dynamiku. A podívejme se tedy na vaše připomínky. Já se velmi těším na spolupráci se stěnými zpravodaji, na kompromisech, na tom, jakým směrem to celé se má obírat. Ale chci zúraznit, že my, stejně jako my, jakožto EU, jakožto členské státy, jsme se zavázali eh, k těm eh, akčním plánům pro eh, nízké mise uhlíku. To vyplynulo z Cancunu. Toto my musíme plnit, tyto dlouhodobé plány vypracovat. A proto já žádám, aby tyto informace byly poskytovány nákladově úsporným způsobem. A to si myslím, že je prostě otázka selského rozumu a hospodárnosti, nikoli nějaké obrovské dynamičnosti. Pokud je o e, cestovní mapu e, k nízkouhlíkovému hospodářství, kterou pracovala komise a potvrdila parlament a 26 členských států, můžeme říci, že nákladově úsporná cesta je právě ta, kterou zmiňuji já. A opravdu mne překvapuje, že to například panu Zebrovi připadá jako, že zacházíme příliš daleko. Takže uvidíme, co s tím. Pokud je o to, aby se to vztahovalo i na obnovitelné zdroje, energetickou účinnost či úspornost. Samozřejmě já souhlasím s tím, že nechceme nadměrnou administrativní zátěž, ale jak říkal Artur, podívejme se na hodnocení dopadu. E, to obsahuje jasnou analýzu. Nejde o nějakou zásadní byrokratickou zátěž a údaje, které už jsou stejně k dispozici. Jediná velká věc, kterou žádáme, je, aby informace e, které bychom potřebovali pro rozšíření působnosti celého klimatického balíčku. Eh, tyto informace již existují, jde pouze o to, jak harmonizovaným způsobem a aby to bylo stanoveno jako zákonná povinnost, aby tady byly poskytovány v jiném formátu. Já mohu souhlasit eh, s tím, co řekl Artur ohledně snižování emise skleníkových plynů. Eh, Patrně by nebyl rád, kdyby se to dostalo nebo týkalo i jiných DG, ale já říkám, že ty informace už existují, pokud je o obnovitelné e, zdroje a energetickou účinnost. Podívejme se do statistik Eurostatu, na to všechno existuje, jenom to členské státy neposkytují harmonizovaným způsobem, takže využijeme tohoto legislativního okamžiku, abychom toto ošetřili. Pokud je o lodní přepravu, opět, jak řekl Artur, potřebujeme informace nejprve, abychom měli jistotu, co e, učinit z oblasti námořní dopravy. Já tady vycházím z vědeckých podkladů, nebo říkám, že vědecké podklady nám dávají podklad pro indikátory a já od vědců slyším, že toto, toto je nutné, abychom vůbec indikátory mohli stanovit. Potřebujeme tedy vědecké podklady. Eh, tady se obracím na kolegy eh, s otazem, jaké případně další indikátory potřebujeme, ale tyto změnové indikátory určitě potřebujeme pro námořní dopravu. Opět využijeme této příležitosti nedopustíme, aby tady došlo k nějakému odkladu v tom, co v této věci udělá komise, to bych rád řekl zcela jasně. Eh, a nakonec toto má být legislativa, která nahradí stávající legislativu, tak řekl eh, Artur, eh, monitorujeme a vykazujeme informace již nějakých 20 let, takže nejde o nějaký přesun či předání národní svrchovanosti, jde pouze o vykazování údajů k EU, má to být harmonizováno, má to probíhat harmonizovaně a také eh, musíme mít jistotu, že dostojíme svým mezinárodním závazkům, které jsme dali svým mezinárodním partnerům. To je cílem. Není to žádná eh, zátěž navíc, jde pouze o to, aby ty informace byly ukázány harmonizovaně, také proto, aby EU byla důvěryhodná na mezinárodní scéně. A někdy také potřebujeme inf- tyto informace jako podklad pro novou tvorbu politiky, jako o námořní dopravy. Eh, od Krise, jsem zaznamenal čtvrté dotazy, zaznamenal jsem podporu od paní Ulfskok, takže uvidíme, jak s tím naložíme, aby parlament nakonec měl silnou pozici, kdy budeme se snažit prosadit správný mix kvalitních, harmonizovaných vykazovaných informací. Nebude ta eh, administrativní zátěž a zároveň nám to umožní tedy dostatečně kvalitní koncepčně to bylo do budoucna protože jde o věci, které neslibují jenom sami sobě, ale které, které jsme slíbili mezinárodnímu společenství. Podívejme se na dohodu z Cancunu, tam jsme smluvní stranou, jakožto EU, jako členské státy, tady musíme dostat závazkům a já se jenom tady snažím o to, aby to probíhalo harmonizovaným způsobem a nákladově efektivně. Doufám, že mě stínoví zpravodajové v tomto podpoří. Takže ano, zacházíme o něco dál než komise, ale myslím, že to není poprvé, kdy my jakožto parlament Eh, někdy žádáme po komisi eh, o něco větší míru ambicí a určitě otevření diskusí i s dalšími DG, což možná u eh, DG pro klimat není věc, kterou si zrovna přejí, ale naší úlohou toto je, protože naším úkolem je zaručit, že politiky budou prováděny. A toto je příležitost toto zajistit. Děkuji. A, Jineška se já bych chtěl poděkovat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vám samozřejmě popřát hodně úspěchů ve vaší práci na této zprávě a současně bych oznámil Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů je 28. března. Hlasování bude potom eh, 6. dubna a potom se to bude projednávat na posledním plenárním zasedání před eh, letní přestávkou v červenci a poslední jednání bude pravděpodobně 25. 26. dubna, tedy po velikonocích. Bude to jednání našeho výboru a do té doby vám přeji hodně úspěchů ve vaší činnosti a dobře si odpočíňte. Naschledanou.